Hello everyone, if you can take your seats, we can start the meeting. Dámy a pánové, posaďte se, zahájíme schůzi. Souhlasíte s návrhem pořadu jednání? Ano, tak ho budeme považovat za přijatý. Dnešní schůze je jako obvykle přenášena po internetu a tlumočení máme k dispozici ve 22 jazycích. Ve složkách máte k dispozici rozhodnutí koordinátorů z 25. září. Dovolte mi říct pár slov k výsledkům hlasování o pozměňovacích návrzích rozpočtu. Připomínám, že jsme hlasovali 3. září, chtěli jsme navýšení strategicky důležitých rozpočtových položek v působnosti výboru ITRE 1. října jsme hlasovali o všech přijatých pozměňovacích návrzích a výsledek pro ITRA je velice uspokojivý došlo k výraznému navýšení nad rámec návrhu eh, výzkumného výboru pro malé a střední podniky, energetiku, ICT, vesmír a agentury, za které je ITRE zodpovědný. To je všechno součástí kompromisního balíčku. Za předpokladu, že se plenárka bude řídit naším návrhem, bude tento skvělý balíček vyjednavací pozicí parlamentu v nadcházejícím dohodovacím řízení o rozpočtu. A děkuji všem zúčastněným poslancům za jejich snahu. Doufám, že členské státy se nám podaří přesvědčit, že ambiciozní rozpočet pro výzkum a inovace je v roce 2020 zapotřebí. Dále v souladu s článkem 241 jednacího řádu eh, právníci lingvisté parlamentu připravili návrh opravy nařízení o evropské statistice firem a dali to k dispozici výboru ITRE, protože výbor ITRE je zodpovědný sekretariát. Toto rozeslal ve všech jazycích a to 11. října. Důvod této opravy je, že kvůli časovému omezení nedošlo k právně lingvistické verifikaci předtím, než byl text parlamentem na konci předchozího legislativního období přijat. Procedura pro přijetí této opravy je následující. Pokud nebudou žádné námitky od výboru po tomto oznámení, bude ta oprava předložena plenárnímu zasedání. Bude to oznámena v plenárce 21. října a bude považována za schválenou, pokud nějaká frakce nebo alespoň 38 poslanců nepožádají, aby se o té opravě ještě jednou hlasovalo. Tolik tedy sdělení. Dále, schválení zápisu. Zápis 25. 26. září 2019. Prosím pěkně veškeré poznámky do konce schůze. A teď mi dovolte přivítat pana Klause Dietra Borcharda, zástupce generálního ředitele DG Ener z Evropské komise. Proběhne dnešní první výměna názorů, půjde o přípravu aktů v přenesené pravomoci eh, pro projekty společného zájmu, takzvané PCI. Připomínám, že PCI jsou klíčové přeshraniční infrastrukturní projekty, které propojují energetické systémy jednotlivých států. Jejich cílem je pomoci Evropské unii dosáhnout své energetické politiky a klimatických cílů prostřednictvím implementace strategické, strategických prioritních koridorů a oblastí pro energetickou infrastrukturu. Podle nařízení o pokynech pro transevropské energetické sítě komise každé dva roky připravuje nový seznam PCI, který se přijímá prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci. Nejnovější takovýto unijní seznam byl vydán komisí v listopadu 2017. A teď jsme eh, komisi pozvali, aby nám představila aktuální stav přípravy eh, dalšího aktu v přenesené pravomoci, což bude tedy čtvrtý unijní seznam PCI. Co se týká procedury, připomínám, že jakmile komise přijme tento akt v přenesené pravomoci, bude tento předložen parlamentu a radě v rámci dohledového řízení. Parlament pak bude mít dva měsíce, aby proti tomu seznamu protestoval, bude mít možnost požádat o prodloužení o další dva měsíce, pakliže to bude zapotřebí. A poté akt v přenesené pravomoci vstoupí v platnost teprve poté, co to přeskumné období uplyne. Toto téma náš výbor eh, extrémně zajímá. Děkujeme, pane eh, Borcharte, že jste nám už včera poslal, a děkujeme také generálnímu řediteli, že jste nám poslal ten seznam. Rozhodně nás budou zajímat určité technické aspekty a těšíme se proto na váš úvod k této věci. A možná byste se mohl také stručně vyjádřit k tomu, jaký bude přesně časový harmonogram poté, co ten seznam bude schválen. Takže, bez dalšího zdržování, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Přeji všem hezké dopoledne. Děkuji vám, že jste mě pozvali na tuto výměnu názoru ohledně čtvrtého návrhu PCI Evropské unie. Jak jsme právě slyšeli, včera večer jste obdrželi potřebné dokumenty. Samozřejmě nejde o to, abychom to teď nějak do detailu rozebírali. Řekl bych, že budeme mít další příležitosti se podívat na podrobnosti později. Já se ve svém úvodu pokusím o to dát vám takový základní přehled toho, proč je toto důležité a jaké ten proces má eh, zatím výsledky, tedy ten proces, který vedl k přípravě tohoto čtvrtého návrhu seznamu. Rád bych tak ponechal dost prostoru pro výměnu názoru, protože to vás asi zajímá nejvíce, tedy že budete chtít odpovědi na své dotazy. Takže začneme několika málo snímky. Tady bych rád pouze poukázal na význam seznamu PCI pro eh, energetickou infrastrukturu. Souvisí to s naší infrastrukturou. Infrastruktura je pak páteří našeho energetického systému a energetických sítí. To všechno je v samém jádru naší energetické politiky. Je to samozřejmě jedna oblast pro diskusy, protože Eh, to se musí měnit, eh, zda se to musí měnit vždy, když se změní politika. Chtěl bych upozornit eh, na tomto základě na to, že ta infrastruktura je skutečně velice důležitá. Jakožto páteř našeho systému musí sloužit všem třem obecným cílům naší politiky, energetické politiky, tedy udržitelnost. Infrastruktura musí sloužit pro rozvoj a navyšování podílu obnovitelných zdrojů energie v systému. Zároveň musí sloužit pro zajištění energetické bezpečnosti. Musíme zajistit, že budeme mít tu správnou infrastrukturu pro všechny členské státy Evropské unie, jakou budou moci disponovat, tak, aby měli možnost, měli schopnost získávat tolik energie, Eh, ať už je to elektřina, nebo ohřívání, nebo chlazení, nebo cokoliv jiného, kolik potřebují, tedy bezpečnost dodávek. A za třetí, to je pak konkurenceschopnost. A k tomu bych dodal ještě dostupnost. Jistě si dovedeme představit dokonalou infrastrukturní síť s vysokými náklady. Ale vždy se najde někdo, ne, vždy musíme najít někoho, kdo to nakonec zaplatí. A všichni víme, kdo to je. Jsou to uživatelé sítě, jsou to spotřebitelé. A tím pádem tady musíme zajistit, že pokud vyvíjíme infrastrukturu, že se podíváme vždy, že se zaměříme na ty nákladově nejefektivnější možnosti. Proč se tolik zajímáme eh, o vytvoření takovéhoto seznamu PCI? Důvody jsou v podstatě tři. Za prvé, naše nařízení, to ten E, ten T regulation, předpokládá, že eh, seznamy PCI mají podléhat eh, zrychlené proceduře udělení povolení. A eh, uvádí se, že to udělování povolení, mimo jiné všechna ta povolení by měly být prostřednictvím jednotného kontaktního místa, že se musí vydat do 3,5 let. Za druhé, PCI podléhají zvláštnímu regulačnímu rámci, který usnadňuje jejich implementaci. Například tady máme také eh, předpoklad, že ta hostující země, nebo alespoň ty dvě hostující země, se musí dohodnout na takovýchto infrastrukturních projektech, což už samo o sobě eliminuje riziko, že dojde k nějakým politickým implikacím, ke kterým by mohlo dojít během vývoje projektu to už se v rámci procesu PCI řeší. A pak v neposlední řadě, ale pro developery je to to nejpodstatnější, tady máme také finanční pomoc EU. A tady mm, vidíme přímé napojení mezi PCI a CEF, nástrojem pro propojení Evropy. Protože projekty pro financování v rámci CEF můžeme akceptovat pouze tehdy, pakliže tyto předtím byly součástí toho, toho seznamu PCI. A jenom, eh, abych vám dal takovou ochutnávku toho, co jsme udělali za poslední roky v rámci nařízení CEF, financovali jsme studie a i e, stavební práce nějakých 57 e, projektů v oblasti elektřiny, e, celkem za 2,1 miliardy euro, 65 součástí plynových infrastruktury za 1,5 miliardy, Máme čtyři projekty v oblasti Smart Grids, 134,5 milionu euro a tři projekty Eh, oblasti infrastruktury CO2 za 9,7 milionů. Toto je pouze předběžné hodnocení. Jak víte, máme před sebou stále ještě rok, tedy příští rok bude poslední rok CEF1 a pak musíme čekat na nový víceletý finanční rámec. Dále, toto je trošku schrnutí eh, toho procesu jako takového, jak se ty projekty vybírají. Je velice důležité uvědomit si, že toto je jednoznačně přístup ze zdola nahoru. Základ pro další rozvoj PCI eh, stanovují, regionální skupiny. Jsou to právě oni, kdo sbírá data, kdo hodnotí a vyhodnocuje kritéria, kdo připravuje návrh metodiky a to vše probíhá samozřejmě v rámci nařízení TEN T. A jenom abyste si udělali představu, co to nařízení ten i říká o těch kritériích pro výběr projektů, tak jde o e, integraci trhu, posílení hospodářské soutěže, zajištění dodávek a na, na, v neposlední řadě jde také o udržitelnost. To jsou ta kritéria, která se v tom hodnocení již takto na té první úrovni v rámci eh, eh, kooperačních platform, jak tomu říkáme, provádějí. Dále, regionální skupiny, to je ta, ten eh, obdelník uprostřed, připravují návrh seznamu, pak následují dlouhé diskuze a celé se to předá rozhodovacímu orgánu. V rámci regionálních skupin také probíhá první diskuse ohledně toho, čemu říkáme kritické projekty. Jistě si dovedete představit, že ačkoliv eh, se v celé řadě věcí shodneme při stanovování tohoto seznamu, vždy se najdou projekty, které mají, abych tak řekl, hodně barevné vlaječky a které jsou protlačovány ne nutně jen z důvodů, které se uvádějí v nařízení ten I, ale ty důvody jsou jiné. A to jsou kritické projekty a je o nich potřeba diskutovat. Regionální eh, skupiny pak rozhodují, co bude předloženo rozhodovacímu orgánu. A rozhodovací orgán to je skupina generálních ředitelů z ministerstev členských států, Přičemž v rámci tohoto procesu je jedna velice složitá věc a to, že tato regionální skupina se musí shodnout konsenzuálně. A to je něco, co je potřeba reflektovat, protože, jak jsem řekl, jsou projekty, kde máme velice jasný, jasné politické motivy ze strany některých členských států. Zatím k tomu sice nedošlo, ale mohlo by dojít teoreticky k tomu, že nějaký kritický projekt, který bude hodně sporný, může vést k zablokování celého procesu a pak je velice složité z toho vybruslit. Ono to sice jde, ale myslím si, že bychom se měli zaměřit na nějaký modernější nebo přímočařejší systém i na této úrovni. Zatím, jak říkám, eh, právě například před dvěma týdny se eh, tento rozhodovací orgán sešel, eh, se nám podařilo koncenzu dosáhnout k těm projektům, takže je to jistě teoretičtější. Dále, co jsme dělali v čase? Já to nebudu prezentovat celé, spíše pokud to někoho z vás skutečně zajímá, můžete se podívat na podrobnosti. Tady vám chci zkrátka ukázat pouze to, že v rámci tohoto procesu, co se týká tedy od, od té kooperační platformy přes regionální skupiny až po rozhodovací orgán, máme celou dobu ten proces velice otevřený a transparentní. Máme tam, eh, provádíme celou řadu schůzek s různými stranami, Máme webstreamované schůzky, probíhají konzultace a od posledních diskusí na, o, o tom třetím seznamu jsme prováděli velice intenzivně debatu, mimo jiné za účasti europoslanců, tedy vás. To vítáme. A teď se dostávám eh, k tomu nejdůležitějšímu v návrhu čtvrtého seznamu PCI. Tady vidíte vývoj Eh, ve čtvrtém seznamu oproti třetímu seznamu. Důležité je zmínit, že máme 13% eh, ponížení počtu projektů, bylo jich 173, teď jich je 151. A to je kvůli tomu, abych tak řekl, že to je vlastně poprvé, kdy jsme jako komise trvali na tom, aby všechny projekty, které se nikam neposunuly a nebo se posunuli jenom hodně, hodně maličko za poslední dva nebo až čtyři roky, aby byly z toho seznamu odstraněny. Protože to je pro nás jasná indikace toho, že tam máme nějaký problém s dalším vývojem daných projektů a to, že nějaký projekt z toho seznamu vyškrtneme, neznamená, že se tam nemůže vrátit, až bude zralý. Ale neměli bychom na tom seznamu mít projekty, eh, aby se ten seznam neustále rozšiřoval, když přece víme, že některé projekty nebudou v příštích třeba dvou letech vůbec dále rozvíjeny. Podíváme-li se na to, jak byla tato redukce integrována do jednotlivých energetických infrastrukturních projektů, tak Máme mírné ponížení počtu projektů v oblasti elektřiny 4%, velká redukce nastala v oblasti plynových projektů, tam jich bylo až 40%. Naopak se navýšily projekty na chytré sítě. Bohužel ta úroveň byla velice nízká na počátku, takže proto to navýšení, když se, máte dva projekty a najednou máte čtyři, tak to je přesně ono, že no? A mírné, k mírnému navýšení došlo v oblasti sítí CO2. A tady vidíte eh, v podstatě podobná čísla, ale tady jsou konkrétně vztahy mezi elektřinou, plynem a tak dále. A tady vidíte to, co my jsme už od začátku říkali, když jsme ty plynové projekty hájili i zde v parlamentu. Vždy jsme říkali, že vzhledem k eh, maturitě jednotlivých projektů budeme mít v systému více plynových projektů na začátku a ke konci bude nejvíc projektů elektrických. A to se přesně ukazuje zde. U toho čtvrtého seznamu tam vidíte, my jsme měli ve třetím seznamu poměr 2 ku 1, ve čtvrtém seznamu už to je 3 ku 1. A já předpovídám, že toto je trend, který bude v budoucnosti pokračovat. To jsem vám, to je myslím všechno, co jsem vám chtěl říct na úvod a řekl bych, že bychom měli čas využít pro výměnu názorů, na kterou se teď velice těším. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane Borcharde. V prvním kole poprosím koordinátory a poté všechny ostatní. A sekretariát to teďko všechno se píše. Paní Carvajo jako první. Um, Thank you very much. Thank you, chair, madam chair, and thank you for the presentation. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji také za prezentaci. Ehm, dostaneme vytištěnou verzi téhle prezentace, protože bohužel třeba ta čísla a různé detaily tam nejsou vidět z téhle dálky. Já se chci zeptat na roli Evropského parlamentu vím, že bohužel role Evropského parlamentu v tomto postupu je zredukována, ale my bychom si opravdu vážili, kdybychom do toho procesu mohli být více zapojeni. A za druhé, o distribuci těch eh, projektů. Vy jste říkal, že ty smart grids, ty chytré sítě, se změnily 60% a sítě CO2 25%. Já vyučuji na univerzitě, když vidím tahle čísla, tak mm, mám e, dojem, že mi, že, nebo e, dělá to na mě e, neúplně důvěryhodný dojem, protože Tady přeci máme, eh, řekněme, asi nejdůležitější projekty, které máte, eh, se týkají eh, zemního plynu, elektřiny a ta změna, ke které došlo, kterou jste, které jste dosáhli, není dostatečná. Protože vy tady prezentujete tenhle fantastické zvýšení, ale to není plně v realitě. No to je asi můj hlavní, moje hlavní připomínka. V době, kdy nám jde hlavně o to, abychom se vzdálili používání fosilních paliv, tak jak v budoucnosti předpokládáte rozplánovat ehm, tyhle projekty a jejich seznam tak, abyste sloužili společnosti eh, způsobem, který bude zelený, který nám pomůže bojovat proti klimatickým změnám. Tam je opravdu hodně práce, která nás čeká. A jak předpokládáte v budoucnosti roli parlamentu? I pokud to nebude nějaká silná formální role, určitě bychom mohli vést intenzivní dialog, protože tyhle projekty jsou zásadně důležité. A týkají se i ambicí, které Evropský parlament má v oblasti zelených energií. Děkuji. Pan González Casales, prosím. To le voy a leer la carta. Eh, děkuji. S Stávající eh, příslušný komisař řekl, že eh, by byl ochoten nechat parlament se více zapojit do tohoto procesu. Eh, tady samozřejmě jde o to, abychom měli nějaký konkrétní seznam ono se to taky odvíjí od toho, jaká specifika má infrastruktura v různých částech nebo regionech Evropy. A já bych byl rád, eh, kdyby se i členové výboru ITRE mohli účastnit eh, tohoto snažení, abychom tedy mohli přispět um, nalé, tomu hledání řešení. Takže měli jsme ehm, dopis eh, komisaři Kalněte, který tedy zaslal v eh, únoru tohoto roku a řekněme, že to byl jakýsi příslip, který nebyl splněn a eh, potom ještě upozorňuji na problém transparentnosti a spolupráce s parlamentem. My tedy nepovažujeme spolupráci za dostatečnou, pokud probíhá na úrovni asistentů. Bavíme se tady o projektech, které eh, podporují eh, systémy, které eh, stále spoléhají na fosilních palivech. Máme infrastrukturu, která využívá zemní plyn, jiná, anebo i jiná fosilní paliva a my tedy věříme, že v energetických projektech pokud máme třeba plynové kogeneračné jednotky, eh, tím vlastně zase popíráme cíly v jiné, cíle v jiné oblasti. A tady jde tedy o propojení i ehm, Španělska s Francií a cílem je tedy dosáhnout eh, kvalitní propojení do roku 2025. Tady vlastně 10% do roku 2020, 30% do roku 2030, to jsou stále, stávající cíle. Jak toho všeho chceme dosáhnout? Děkuji. Další je pan Petersen. Děkuji, děkuji také panu Burchartovi za úvodní projev. Dokumenty jsme dostali poměrně pozdě, včera v noci, takže není lehké je teď okomentovat, ale ještě budeme mít příležitost ehm, třeba ty specifičtější připomínky vám eh, zaslat posléze. To já určitě udělám. A teď tedy všeobecněji. Vy jste začal slajdem těch transevropských ehm, evropských sítí, které jsou podle vás ehm, jádrem naší politiky. To je samozřejmě správné, korektní. Já se tedy ptám, jaký je proces pro revidování nebo přeskoumávání těchto kritérií. Řekněme, jednou jsme se na tom dohodli eh, v rámci nařízení SEF eh, na jaře. A teď vlastně jde o to, že pokud bychom je nějakým způsobem revidovali, tak bychom měli novou rovnováhu mezi obnovitelnými zdroji a fosilními zdroji energie. Takže eh, tím bychom ve chvíli, kdy to tedy revidujeme, tak dojde k nalezení nové rovnováhy. A já se tedy ptám na tento proces, jak by to hypoteticky ovlivnilo i ten seznam, o kterém jsme se dnes bavili. Revize těch vodítek je tedy eh, důležitá, je potřeba se nad ní zamyslet a to byla moje první otázka. A za druhé, všichni očekáváme, co komise předloží ve chvíli, kdy tedy um, uh, se začne počítat uh, její čas. Všichni uh, jsme zvědaví na to, jaká ambice, jak, jak, jaký ambiciozní cíl představí paní von der Leyen v oblasti energetiky. Já se ptám, udělala si eh, komise nějaký, nějaké hodnocení eh, dopadu na klima eh, těchto těch projektů, zejména když se bavíme o těch gigantických, obrovských projektech, jsou v souladu s našimi klimatickými cíly? Jak zajistíme, že jich dosáhneme, že to je v souladu. Protože hypoteticky řečeno, pokud máme velkou část portfolia, která je teda pokryta um, ropou a zemním plynem, tak co? Co potom za 10-15 let eh, budeme v situaci, že to, na čem se nyní dohodneme, bude úplně kontraproduktivní eh, tomu, čeho chceme dosáhnout. Eh, děkuji. Děkuji mnohokrát a teď pan Blos za zelené. Děkuji, pane, paní předsedkyně, děkuji, pane Borcha. Mohli bychom se podívat ještě jednou na ten poslední slide. Eh, Mezinárodní energetická agentura řekla v roce 2018, že nemáme už prostor budovat jak, eh, cokoliv dalšího, co by vypouštělo emise CO2. A přitom tady vidím, že to se teď chystáme udělat. Tady máme těch 12 eh, projektů s pozemním plynem. Jakým způsobem to ospravedlníte? A když se na to teď podíváme, vy jste taky vysvětlil, že už došlo ke snížení těch plynových projektů Eh, vy tady hovoříte eh, poměr 3 ku 1, ale pokud vám rozumím dobře, tak vy říkáte, že 1,5 miliard jde na plyn a 1,2 miliard jde na elektřinu. To je v podstatě 1 ku 1. Takže v tomhle tom si myslím, že ten slide je zavádějící. A Potom eh, vlastně jsme žádali, aby eh, jsme měli elek- eh, vlastně ty projekty ve společném zájmu na elektřinu. Jak je to, ve, jak je to tedy, jak to sladíte s tímhletím programem? Kolega už také hovořil o další věci, a sice o těch čtyřech kritériích. Jedno z nich byla i udržitelnost. Ale neříkáte, co přesně tím myslíte jako v rámci toho procesu. Takže Eh, možná eh, taky v rámci toho eh, přeskumu nařízení ten new, bych, byste možná mohli předložit, co si o tom představujete pro ten další cyklus, aby se to už dalo uplatňovat, že tedy budeme mít nějaké hodnocení udržitelnosti na evropské úrovni, na celoevropské úrovni budeme řešit problémy takzvané carbon leakage, kdy se přesouvá produkce do zemí, které nemají tak přísná pravidla a tak dále jakým způsobem tedy sladit tenhle ten seznam PCI s tím, co potřebujeme pro to, abychom vyřešili problematiku klimatických změn. Věda nám říká, že aspoň 60 eh, emisí CO2 se musí snížit do roku 2030 a nová komise, doufejme, eh, dosáhne aspoň snížení o 55 A když se tedy dostaneme k těm konkrétnějším projektům, tak tady vidíme, vy jste třeba hovořil o nějakých těch eh, barevných vlaječkách, o těch barevných projektech na seznamu. Například projekt v Krku v Chorvatsku. Eh, tam eh, nebyla dostatečná konzultace stakeholderů. <clears throat> Můžeme zajistit, že aspoň v novém nařízení tyto projekty tedy neskončí na seznamu PCI. Děkuji. Děkuji. prosím, myslete i na další kolegy, kteří eh, chtějí eh, klást otázky. Teď pan Borkia. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Vítejte, pane Borkharte. Co se týká Kypru, hovoří se o integraci do infrastrukturních sítí v rámci tzv. jižního koridoru. Jaká opatření je potřeba podniknout, a by eh, kolegové na Kypru mohli eh, středně a dlouhodobě diverzifikovat svou energii. Jakým způsobem provádíte finanční hodnocení těchto projektů? Protože pokud vím, používáte eh, CEF, sítě TEN. Bude to stačit? Děkuji. Děkuji skvěle, pane Eborka, to bylo opravdu stručné. Mnohokrát děkuji, pan Krasnodebsky. Děkuji Děkuji bardzo. Děkuji, děkuji za slovo. Rovněž bych rád poděkoval panu Borchartovi, panu řediteli za tuto prezentaci a zároveň za to, že nám připomněl cíle těchto společných projektů a to, že Security of Supply, takže bezpečnost dodávek je jedním z těchto cílů. Zároveň je dobré připomenout i to, že v našem výboru se zabýváme i otázky průmyslovými, strategie v této oblasti, infrastruktura. Samozřejmě trvá mnoho let v této problematice. V předchozím parlamentním období jsme se věnovali dlouho bezpečnosti různých plynových projektů a instalací. Víte, elektřina a plyn, milí kolegové a kolegyně, to není něco, co se nějak vylučuje vzájemně, protože v mnoha zemích ehm, modernizace jde právě tímto směrem a i dosažení různých cílů v této oblasti právě využíváme výrobu elektřiny z plynu, tak abychom nahrazovali fosilní paliva. Čili já bych se zeptala pana Borcharta následující věc. Co si myslíte o implementaci toho, čemu jsme v posledních pěti letech věnovali obrovskou pozornost ve světle nových cílů, nových ambicí Evropské unie, protože mám pocit, že my jsme v podstatě ani ještě nezačali realizovat některé z těchto projektů a už uvažujeme o jiných cílech a to podle mého názoru by mohlo vést i k tomu, že ten cíl, o kterém jste se, pane řediteli, zmínil především energetická bezpečnost, dosažení energetické bezpečnosti, že to bude cíl, který bude tímto způsobem ohrožen. Čili rád bych se zeptal, pane řediteli, jak nahlížíte na tyto dva procesy, pokud jde o implementaci těchto našich postupů, těchto našich cílů, cílů, projektů ještě z minulého období s těmito iniciativami, o kterých mluvíme nyní. Děkuji. Děkuji za GUE paní Ulst. Děkuji. Děkuji. Upřímně musím říct, že tenhle seznam je poměrně rozsáhlý, má velký dopad, e, to je e, samozřejmě dobré, e, pak si tam ještě něco přečteme, pobavíme se o tom, um, řekneme ano, to by bylo ideální, potom máme ten delegovaný akt, protlačíme to, tak to považuji za zajímavé a pro parlament je to nešťastné, protože tady jde o důležitý seznam a pro nás je rozhodující otázka, když se na ten seznam podíváme, musíme si položit otázku, jestli to odpovídá potřebám doby a samozřejmě také boji proti klimatickým změnám. Zapadá ta do toho? Já si to neumím představit, podle jakých kritérií to vzniklo. Ehm, pouze tedy podle toho postupu, jaký jste představil. Pro mě to je seznam z minulého století, to vám říkám upřímně. Tady potřebujeme podporovat úplně jiné projekty, úplně jiný přístup. Ehm, ještě zmíním pár věcí. OK, jsou, eh, je ta podpora těch interkonektorů, to je OK, to je v pořádku, ale krom, máme něco zásadně proti tomu masivním, té masivní podpoře zemního plynu. Eh, když se podíváme na ty eh, plynové koridory, a nebo ten jeden, který by měl vzniknout, kam se bude investovat. Tak tady máme 25 neziskovek, které se obrátily na Evropskou investiční banku proti tomuto projektu a Někteří z nich dokonce teď sedí ve vězení. Pro, prostě jenom za to, že se zasazují proti těmto projektům. Takže podpora eh, plynové infrastruktury od roku 2014 jedna, stála 1,6 miliard eur v investicích Teď eh, jsme to trošku snížili, ale zase to bude pokračovat a to já si myslím, že je těžké. Potřebujeme mnohem více investic do obnovitelných zdrojů. To je přeci směšné, co tady děláme. My tady dobře eh, <laughs> můžeme nechat tenhle ten seznam projít, pak budeme investovat do všeho možného, ale ne do toho, co je skutečně potřebné. A sice tedy do no- obnovitelných zdrojů energie tuhle tu věc eh, s tím nemůžeme souhlasit. A myslím si, že je úplně trapné, jak Eh, vůbec je nakládáno s parlamentem. Děkuji mnohokrát. Teď už budu muset eh, eh, být přísná ohledně tedy času. Udržujte pouze minutu, prosím, projekt a pan Berens. Komisí ehm, voor deze presentatie. Mm, děkuji. Energieinfrastructuur van de toekomst moet niet alleen energiezekerheid bieden, maar ook ruimte voor hernieuwbare energie en de ambities die we op dat gebied hebben. En als kijk... Takže musíme se zaměřit na obnovitelnou energii. Potřebujeme určitě eh, kapacitu sítí, abychom eh, tu energii mohli vrátit zpátky do těch sítí. A když se podívám na svou eh, zemi, Nizozemsko v Hraningen a v Verese, to jsou Um, provincie, eh, kde, které mají problémy s maximální kapacitou. A to jsou problémy, um, ke kterým tedy eh, dojde i v jiných zemích ve chvíli, kdy nastartujeme nějaké velké projekty obnovitelných eh, zdrojů. Takže podívejte se na tohle, podívejte se na tohle na, to, na komisi i na um, přeshraniční projekty, protože jinak nebude proveditelná naše, tedy ta naše transformace energetická. Děkuji. Už eh, zde tedy zazněla kritika ohledně toho, že jsme ten seznam dostali poměrně pozdě. Já s, s tím souhlasím eh, protože je vždycky těžší udělat si obrázek, pokud člověk má málo času, ale eh, přece jenom se podívám na pár otázek trošku detailněji. Seznamy PCI by tedy se měly vydat směrem dekarbonizace. A nakolik tedy můžete vyloučit, pane Borcharte, že v tom seznamu tyhle ty eh, eh, projekty, které podporujete, se dostanou do takzvaného carbon lock-in. Ehm, já na některých místech čtu z toho pracovního dokumentu, mám takový dojem, že eh, projekty, které jsou chystané, ehm, vlastně i pro vodík nebo jiné plyny, které by měly nahradit eh, tedy zemní plyn. Eh, takže eh, ty plynovody by potom se mohly proto využívat. Teď vlastně já nevím, v angličtině si nejsem jistý, jestli to je nějaká výzva nebo konjunktiv, nebo jak, jak to gramaticky myslíte. To znamená, že to jsou mm, projekty, které teď jsou nasměrovány na používání zemního plynu, to jsou nějaké plynovody, mohly by se používat i pro jiné plyny a e, potom se ještě připojuji k ropovodu, e, k tomu tedy, k tomu co říkali už kolegové, v tom smyslu, že v těchto dnech eh, je tedy eh, něco eh, nutné ehm, doplnit. Mohl byste prosím si něco k nutnosti těchto projektů? Potom tady vlastně říkáte na straně 12, že to tedy není podporováno z CEF, zatím dobře, ale když říknáte, že to se z CEF nebude podporovat, tak možná ještě existují nějaké jiné zdroje z evropského rozpočtu, které se tam můžou uplatit. To by mě zaujalo. To by mě tady zajímalo, jak to je. Děkuji. Děkuji a pan Pekarinen. <clears throat> Madam Chair. Děkuji. Paní předsedkyně, i já se chci zaměřit na auta. Intenzita CO2 z aut je asi 60% ve srovnání s uhlím. Vy jste taky zdůraznil, zdůraznil používání automobilů, tak mě by zajímalo, jestli to je stejně tak důležité, a nebo jestli to tak zda v budoucnu, můžeme využívat teplinovody nebo ropovody i pro bioplyn. Takže pardon, hodně se tady hovořilo o plynu, o zemním plynu. A teď to vlastně o to, zda, zda ty eh, plynovody se použijí pro bioplyny. Eh, protože v EU přece jsme se zavázali k tomu, že snížíme emise CO2. Pokud eh, stále používáme více a více plynu, zemního plynu, tak to je přeci velká, velký problém, jak chceme potom dosáhnout těch klimatických cílů, když prostě používáme fosilní paliva. No, Mr. Kubilius. Pan Kublius. Děkuji, děkuji za slovo. Já bych rád v podstatě pochválil komise za to, co udělala. A souhlasím s tím, že samozřejmě v této oblasti Celá tato problematika je propojená i s klimatickými změnami, ale zároveň jsou to otázky geopolitického charakteru, bezpečnostního charakteru a když mluvíme o propojení různých plynovodů, různých zemí, určitě si pamatujeme, jak to vypadalo na Ukrajině, ten ukrajinský problém. To je jedna věc. Kromě toho když hovoříme o obnovitelných energetických zdrojích, nesmíme zapomínat na to, že pokud chceme mít více takové energetiky, tak samozřejmě musíme mít i určité nízkoprodukční možnosti a zatím to je pouze v oblasti plynu nebo atomové energetiky. Já jsem z Pobaltí, vidím jasné priority vo, ve vašich dokumentech, pokud jde například o naše tři země, pobaltské země. Pro nás je to velice zásadní. Pokud jde o bezpečnost ve geopolitické záležitosti, to je pro nás zásadní. Otázka, kterou chci položit, je jednoduchá. Byl jsem i bývalým premiérem v mé zemi a proto bych rád viděl ještě vyšší nebo větší roli Evropské komise, pokud jde o implementaci těchto projektů. Proč? Jakmile je takový projekt nebo implementace projektu závislá na třech, čtyřech zemích v daném regionu, tak je občas obtížné domluvit se. Domluvit se, jak postupovat, jakým způsobem spolupracovat, jak odvést skutečně kvalitní práci, čili otázka je jasná. Jak vidíte tu implementační roli komise v rámci těchto projektů? Děkujeme, pan Neinstov. Prosím. Děkuji za slovo. Já jsem nepožádal slovo, ale jako správný politik, proč ne? Jistě mohu položit nějaký dotaz. Vy, Stepane Bucharte velice podrobně popsal návrhy, které má investice v oblasti projektů u plynu, ale zároveň bych rád slyšel skutečně nejenom to, eh, ty finanční záležitosti samotné, ale i rozsah investic. V těchto oblastech totiž nejde o nějaké nové investice, pokud jde o odklon od těchto fosilních paliv, ehm, musíme se zabývat i tím, jakým způsobem nebo jak dlouho budou tyto projekty fungovat. Musíme se ale hlavně přiklonit k novým zeleným projektům. Pokud to bude nějaký nový plynový projekt, tak to musí být možnost potom překlopení na takzvaný zelený eh, plyn. Jak to vnímáte na straně komise? Jakým způsobem by to mohlo být implementováno? A pokud jde o ty samotné projekty v oblasti využívání plynu, Máte nějakou striktní linii v této oblasti, nebo došlo k menšímu počtu předložených návrhů projektů ze strany členských států. Děkujeme. Teď má eh, slovo kolegyně Jutaut. Děkuji. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Ráda bych poděkovala i zástupci komise za to, že mezi nás přišel, že nám poskytl různá vysvětlení. My obecně řečeno souhlasíme, že se musíme nějakým způsobem překlopit k těm čistším energiím. Je to jeden z hlavních cílů i nástroje CEF. Ovšem, víme, že jsou zde i oblasti, které mají geografické problémy a nesmíme nějak izolovat tyto oblasti. Zároveň naši spotřebitelé v celé Evropě musí mít stejné možnosti v oblasti energetiky. To jsou další z důležitých cílů těchto projektů, čili ani na tyto věci nesmíme zapomínat. Příklad Malty, Goza, mé země. My ještě pořád nejsme propojeni s evropskou eh, plynovou infrastrukturou, jsme ostrovní zemí a s tím jsou spojené mnohé problémy a překážky. Členské země musí diversifikovat energetické zdroje, to je jasné, ale zároveň infrastruktura by měla být přítomná ve všech členských státech. To je další cíl. Vy jste se o tom rovněž zmínil a nikdo nesmí být vyloučen z těchto projektů. Čili já podporuji tyto projekty ve společném zájmu, to ano, a zároveň nástroj CEF, ano, může pomáhat, to bych chtěla zdůraznit a Evropský parlament by měl podporovat v rámci víceletého, dalšího víceletého finančního rámce právě tyto projekty. Děkujeme, nyní má slovo paní Klok. Děkuji za slovo, Vážené dámy, pánové, paní předsedající, paní Ursula von der Leyen, navržená na předsedkyni komise, napsala do pro komisařku, která bude zodpovědná za energetiku, to, že je důležité, abychom zde měli neutrální eh, eh, energetiku, pokud jde především o odklon od Um, fosilních paliv a hovořilo se o tom i na slyšení této komisařky. Já jsem byla zvolena za uh, Slesko uh, v Polsku a já souhlasím s tímto stanoviskem, protože zde máme nové uh, energetické politiky, které vytváří obrovský tlak na ekonomiky takových zemí, jako je například Polsko nebo i jiné země střední a východní Evropy. Je jasné, že plyn je podle našeho názoru jedinou odpovědí v následujících letech v oblasti energetiky. My prostě naše země nejsou schopny tak nesmírně rychle, jak nám zde sugerujete, implementovat tak ohromnou a rychlou transformaci energetického odvětví. Víte, já skutečně si myslím, že bychom měli slyšet i tato citlivá slova. Mnoho lidí zde ale bohužel hovoří jenom o tom, že zde bojujeme s klimatickými změnami, s oteplováním, ovšem nebereme v potaz vůbec lidskou bytost za člověka. Přece pokud pro nás bude nejdůležitější pouze klima a zapomeneme na člověka, tak bráníme vůbec naší existenci. Mnoho pozornosti věnujeme společnostem, které jsou aktivní v oblasti zelené energetiky, platíme za to obrovské peníze a platí za to nejchudší. To je nespravedlivé, to je nespolečenské, nesociální a skutečně to nepodporuje energetickou bezpečnost. Jestliže chcete, dámy a pánové, abychom v naší části Evropy přestali využívat fosilní paliva a plyn, tak nás v podstatě tlačíte do náruče Ruska. Děkujeme, děkujeme. Pan Kalfe má slovo. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený mm, pane náměstku generálního ředitele, pane Bucharte, vy jste se zmínil o třech pilířích, pokud jde o udržitelnost a bezpečnost dodávek. Ovšem, když se podíváme na ty projekty v oblasti ropy, plynu, pokud toto je ten evropský zelený díl, tak to je obrovský problém. Je tam opravdu málo eh, těch eh, inteligentních projektů u nás Shannon Liquid Natural Best, tam je to vlastně, eh, mm, to je v bodě 5.3 na programu. My tam v podstatě, vlastně, my v podstatě mm, vlastně tam se plánuje o tom, že frakovaná ropa se bude dostávat do eh, Evropy, že to bude skutečně 44 procentní eh, nárůst uhlíkové stopy ve srovnání s jinými přírodními zdroji. To znamená, že to je opravdu takzvaná špinavá energetika. Mm, kdo mm, se za to zasloužil? Byl to, bylo to Irsko, pane Bucharte, nebo to bylo rozhodnutí Evropské komise ohledně tohoto projektu nebo Evropského parlamentu? Mě by skutečně zajímalo, kdo zatím stojí a zároveň bych se chtěl zeptat, zda došlo k nějakému hodnocení uhlíkové stopy u těchto konkrétních projektů. Děkuji. Děkujeme pane Korfy, a nyní pan Karám. Ano, děkuji, vážená paní předsedající, vážený pane zástupce Evropské komise, děkuji za prezentaci, za veškerá vysvětlení. Samozřejmě, že v tomto naléhavém období už nemůžeme se tvářet, že to nevidíme. Každá zpráva je čím dál tím více alarmující. Od roku 2016 tam bylo 1,6 miliard eur, které Evropská unie věnovala různým projektům fosil, fosilních paliv v této oblasti. Čili opravdu potřebujeme mít investice, které budou bojovat proti klimatickým změnám a okamžitě zastavit financování všech projektů, které jdou proti pařížské dohody. Evropská investiční banka včera se nedohodla na investicích v této oblasti, pokud jde o plynové projekty, pokud jde o fosilní projekty a my zde v Evropském mm, parlamentu prostě nemůžeme být komplicem v této oblasti. Vy hovoříte o novém zeleném dílu, o tom, jak to bude vypadat do roku 2050 a právě proto projekty společného zájmu musí bránit společné zájmy. Poté, co jsi si vyslechl naše kolegy. Mm, všichni, jak vidíte, všem nám leží na srdci tyto, tato problematika a my prostě musíme odstranit tyto projekty a ne tři k jedné nebo čtyři eh, na jeden v těchto, v těchto projektech, i když kolega hovořil, v podstatě je to jedna k jednomu. Eh, mm, to opravdu není správné hodnocení a zároveň nařízení z roku 2013 musíme revidovat, pokud je o kritéria těchto projektů, musíme vzít v potaz pařížskou dohodu, tak aby tyto projekty fosilních paliv už na tomto seznamu nefigurovali. Děkujeme a úplně poslední je paní Paulus. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já zde nebudu opakovat to, co zaznělo, že mi si dovolíte ještě několik nových informací, protože bezpečnost dodávek je na tomto seznamu a já si myslím, že komise to vnímá pouze ne pokud jde o bezpečnost eh, výroby, ale jenom dodávek. Sami 2018 byl obtížný a my jsme měli mnoho eh, termálních eh, mm, elektráren, které v podstatě nemohly již vyrábět, protože neměly dostatek možnosti ochlazování. Čili mm, vnímáte toto, jakým způsobem to udržet i v tomto období klimatických změn? A pokud jde o čísla, která se tak vzletně nastínil a které zde ještě vidíme na projektoru. Je zde několik projektů, které byly spojeny, čili ta čísla, alespoň tak jsem to pochopila, 5,1, z toho najednou máme 6,2, čili ta čísla skutečně narostla tímto způsobem. A plyn není nízko uhlíkový zdroj, protože například globální potenciál metanu, když se podíváme za 20 let, to bude 80 na 80 násobek CO2, čili to v podstatě znamená, že mm, ten dopad na klima bude stejný jako uhlí například. Děkujeme, tím jsme dokončili seznam všech přihlášených řečníků a nyní má slovo pan Buchard. Děkuji, děkuji za všechny otázky, připomínky. Já bohužel nebudu schopen, jelikož nemáme dostatek času, reagovat jednotlivě na všechny otázky, takže to trošku propojím a na některé potom odpovím samostatně. Kritika toho, že dokument jsme poslali eh, pozdě. Víte, my jsme vlastně nemuseli nic posílat. My jsme tak nějak finalizovali ten dokument sami a ptali jsme se sami sebe, pošleme vám to včera večer, nebo to nepošleme? My jsme se až včera dověděli, že dojde k této návštěvě, tak jsme se řekli, dobře, to je užitečné, pošleme to. Ovšem to není konec naší diskuze, vždy to je pouze začátek a na ten můžeme navázat. Druhá poznámka. Mnoho z vás tvrdí, že jde o udržitelnost a jiní tvrdí ne, spíše to musí být cesta energetické bezpečnosti. Hmm, já s tím nesouhlasím. Upřímně řečeno, Evropská komise je povinná, odpovědná sledovat všechny tři cíle energetické politiky. Udržitelnost, energetická bezpečnost a určitá proveditelnost, dosažitelnost, čili musí zde být taková rovnováha i s ohledem na všechny naše klimatické politiky. To nepochybně. A to bude i výzvám, které budeme čelit do budoucna. Někdo tomu říká trilema těchto tří pilířů. My je chceme zkompatibilnit a propojit s naším novým zeleným dílem. To je výzva komise a my se toho zhostíme. A nyní to veliké téma, které zasnělo v diskuzi. Mnoho z vás se o tom zmínilo, mnoho, příliš mnoho plynových projektů. Mm, já to nebudu nějak úplně se snažit zesumarizovat, ovšem musíme se podívat na stávající situaci a to, co nás čeká do budoucna. My, když jsme o tom seznamu uvažovali, vzali jsme v potaz stávající situaci, protože většina plynových projektů prostě byla na tomto seznamu toho prvního seznamu společných projektů společ, ve společném zámu. Paní a pan Krasnodemský, pan mm, no, Kubilius se jasně zmínili o tom, že to je z důvodu energetické bezpečnosti. Proto jsou tyto projekty ještě pořád na seznamu. Nezapomínáme na to, že před třemi, čtyřmi lety probíhala obrovská diskuze ohledně ceny plynu, ohledně závislosti především na dovozu ruského plynu. A v rámci energetické unie, v rámci této iniciativy, jsme se snažili prosazovat diversifikaci infrastruktury, dodavatelů, dodávek do všech našich politik. Ty plynové projekty, to je přímá reakce na tuto politiku. A jelikož nyní jsme změnili to zaměření z energetické bezpečnosti na udržitelnost, najednou o tyto projekty přijdeme. To prostě pro mě není správná cesta. Paní Klox se o tom zmínila a paní van der Leyenová, kandidátka na předsedkyni komise, se o tom rovněž jasně zmínila. Pro nás je jasné, že v v blízké budoucnosti, v následujících deseti letech, budeme potřebovat zemní plyn, abychom umožnili právě těm zemím, jež závisí na uhelných elektrárnách, aby vůbec měli příležitost a možnost postupně to nahrazovat plynem, protože tyto země v tom období, kdy my chceme odstranit tento typ elektráren, zajistit svou bezpečnost dodávek obnovitelnými energetickými zdroji. Čili to je ta stávající situace. A my prostě nemůžeme projekty, které již byly částečně nafinancovány, rozvinuty, rozpracovány a jak si vyjmout je, vyškrtnout a říct, to je otázka včerejška, my už se budeme dívat jenom do budoucna. To není možné. Samozřejmě, že máte pravdu, že by zde měl být ten přístup orientovaný na klima, to ano, to je otázka budoucího přístupu. A ty tři hlavní cíle, o kterých jsem neustále hovořil, musí být propojený s novým zeleným dílem. Evropské komise a infrastruktura to musí odpovídat ve své podstatě. A pan Peterson se zeptal, jak to uděláme i e, s ohledem na kritéria. Pokud jde o tu samotnou podstatu, tak je jasné, že ty budoucí projekty v této oblasti musí být multifunkční a musí splňovat několik cílů. To je i součást požadavků toho, aby tyto nové infrastrukturní projekty mohly být využívány například potom už i pro biometán, vodík, nové typy zelenějších zdrojů a tak dále. A otázka, která zde zazněla, zda všechny by mohly být překlopeny na vodík. Ne, to určitě ne, to je samozřejmě eroze, tam probíhá rychleji, když těma trubkama proženete vodík, čili to neodpovídá úplně. Ale my u těchto projektů typu PCI můžeme tyto plynovody nějakým způsobem upravit, zpětně upravit, aby do budoucna mohly být využívány i pro eh, přepravu vodíku. Pokud jde o cenově efektivní infrastruktury, tam musíme kombinovat s stávající sítě, s energetickými sítěmi budoucnosti. Není to jednoduchá záležitost, nemůžeme to udělat přes noc je to dlouhodobá záležitost, nákladná záležitost. My nařízení ten eh, v současné době revidujeme, předložíme zprávu Radě i Evropskému parlamentu, včetně konkrétních návrhů do konce příštího roku. To je podle mého názoru skvělá příležitost eh, prodiskutovat podrobněji stanovisko komise, které jsem shrnul a zároveň prodiskutovat to, o čem jste se správně zmínili, to znamená hodnocení dopadu na klima, udržitelnost. My to bohužel zatím ještě neděláme a to je to chybějící pojítko v našem katalogu. Musíme to tam ještě přidat, komise o tom ví. Někdo se zeptal i na ty ropné projekty. Samozřejmě, souhlasím s vámi, nemělo by to být na seznamu PCI projektů, je to záležitost minulosti, měli bychom to vyjmout, ovšem je to ještě součást nařízení ten E a to musíme nějak vyřešit. V minulosti to bylo spojeno s rafineriemi. I této oblasti musíme udělat to překlopení na zelenou energetiku, syntetická paliva, e-paliva, prostě nevyužívat ropné produkty. CEF financování, to myslím, že je jasné, žádné evropské fondy pro tyto ropné infrastrukturní projekty se nemohou používat. Dále to byla otázka financování. Pani Havan má pravdu a já jsem u těch čísel to zmínil. Když máte dva projekty, pak tam dáte ten další jeden, tak, ten, tak eh, ta procenta vám úžasně porostou. Proto jsem tam z- zmínil ten poměr. Není to proto, že jsme spojili projekty. Někdo se ptal, je to proto, že členské země předložily méně projektů? Ne. Komise eh, byla přísná, správně, podle mého názoru, a museli jsme bojovat v tomto ohledu, pokud jde o ten počet projektů. Paní Hautala se zmínila o tom propojení Malty s Itálií, tom um, plynovodné propojení. A my jsme tam poprvé, to já jste se zmínila o tom správně, my jsme skutečně ta kritéria udržitelnosti tam uplatnili a ten projekt jsme odstranili. Proč? Protože je teda z toho financování na mm, mm, tam PCI to pořád figuruje. A proč jsme to vyjmuli z toho financování? Protože tam nebylo jasné, jaká je budoucí strategie Malty v této oblasti, protože s Itálií máte již propojené energetické propojení, LNG terminál tam existuje a nyní tam šlo právě o to propojení plynovodem ve vašem národním klimatickém energetickém plánu to procento toho, čeho chcete dosáhnout v oblasti obnovitelných energií, to bylo takové skromné číslo. A všechny tyto důvody vedly k závěru, že bychom neměli tento konkrétní návrh projekt eh, začlenit do financování, jelikož nám nebylo jasné, jaký je záměr z vaší strany je to právě ta problematika lokenu, ehm, protože mm, samozřejmě takový ropovod tam zůstane dalších 50 let eh, umístěn a do budoucna problémy těchto projektů musí být diskutovány. Musí to být prostě plynovod eh, víceúčelný, chceme-li, aby jsme na něj mohli uplatnit možnosti financování. Další projekty, které jsme stáhli z toho seznamu, prostě rovněž neodpovídaly kritériím. Bylo to jednotlivé hodnocení, které mm, jsme dosáhli i bez uplatnění toho hodnocení dopadu. Účast Evropského parlamentu. Toto je postup, který umožňuje parlamentu možnost přeskumu, to znamená aktiv přenesené pravomoci, přijetí těchto aktů vám umožňují eh, tuto aktivitu. Zmínili jste se o dopisu pana komisaře Kaněty, a my prostě si myslím, že Evropský parlament by měl být samotného počátku zapojen do sestavování těchto seznamů. Právě proto se máme regionální skupiny, kde se mohou člen, poslanci parlamentu, zástupci Evropského parlamentu, asistenti zúčastnit této práce. Někteří toho využili, jiní ne. Možná bychom mohli tento postup ještě zlepšit, ovšem v rámci celého tohoto procesu, kdykoliv probíhaly workshopy, setkání, vždycky to byla setkání otevřená i pro zástupce Evropského parlamentu. Vy jste tvrdili, že to nebylo transparentní. Ne, ne, ne. Všechna tahle setkání byla webstreamována. Dále cíle propojení mezi Španělskem a Francií 8, to je to číslo, které jste správně zmínili, není to uspokojivé číslo. Mnoho finančních prostředků v rámci nástroje C jsme snažili právě v Piskajském zálivu využít pro financování tohoto propojení. Je to jeden z našich nejdůležitějších projektů, ale aspoň to zdvojnásobně. Já vím, že to není uspokojivé, je zatím ale mnoho důvodů. Jeden z nich je odpor místních lidí, aby přispěrené je vůbec vedly další dráty a podobně. To je i otázka do budoucna dalších projektů. Promoteři musí do celého tohoto procesu zapojit místní občany a od samotného počátku jim vysvětlovat, eh, o co jde a ne pouze v tom období, když projekt už se uchází o jednotlivá povolení realizace. Já mám dojem, že jsem pokryl většinu vašich dotazů. A ještě jeden. Ano, to byla ta otázka irská. Shannon, děkuji vám za tento dotaz. To je velice dobrý příklad toho, jak naše problémy v současnosti vypadají i pro komise, protože proces a projekty PCI Eh, jsou v rukách členských států ze zdola nahoru tyto projekty, to, co si představují, přejí regionální skupiny a tak dále. My, jakožto komise, jakmile se to dostane k nám, tak my poté musíme plnit konkrétní pravidla. My nemůžeme daný projekt udržet na seznamu, je-li jeden členský stát proti. A toto byl právě ten příklad. Na druhé straně neexistuje-li žádná opozice a my potom uděláme analýzu nákladu a přínosů a zjistíme, že tam je pozitivní sociální dopad, tak v tom okamžiku poté jsme povinni ten projekt přijmout. A pan Peterson se zmínil o, o něčem podobném. Tady právě nám chybí to pojítko v našem systému, pro budoucí projekty musíme mít k dispozici skutečné ověření, hodnocení kompatibility, klimatické kompatibility těchto projektů. Prostě nemůže to být jenom pouze nějaký robot, musí mít více účelný ne využití. Musíme intenzifikovat digitalizaci stávajících eh, sítí, aby to byly inteligentní sítě a tak dále. Krk, LNG terminál, Chorvatsko, to byla další otázka. Účast eh, stakeholderů, zúčastněných stran přímo na eh, místě v terénu. Ano, tam byl problém a mohu vám říci, že komise kolegové z mého ředitelství v tom období jsme zaslali, vyslali přímo na místo naše zástupce, byl tam interní problém. My jsme se to snažili kompenzovat tím, že jsme přímo navštívili v terénu tento projekt, snažili se získat jejich názory a vytvořit si obrázek na LNG terminál v Krku. Není to pouze otázka samotného terminálu, je to velice důležitý infrastrukturní projekt pro celý region. Ale účast občanské společnosti a jednotlivých subjektů u tohoto konkrétního projektu nebyla uspokojivá. A právě proto bychom se do budoucna měli podívat na kvalitnější možnost zapojení občanské společnosti do všech projektů. A nyní bych ukončil své vystoupení, protože už opravdu si myslím, že jsem vyčerpala vše ano, děkujeme, děkujeme. Eh, Já si myslím, že skutečně i tento závazek z vaší strany, pokud jde o jednotlivé zúčastněné strany, občanskou společnost a jejich zapojení, to je pro nás zase. Děkujeme, mm, pane ředitel Burcharte, jak jste se o tom zmínil. Toto je pouze začátek celého mm, procesu. Těšíme se na další zapojení v rámci další jeho pokračování celé problematiky. Ještě jednou vám děkujeme, pane řediteli, za to, že jste mezi nás přišel. Těšíme se na další setkání v našem výboru. Uh, Takže, vážení kolegové, buďte tak laskaví a sklidněte se a posaďte se, včetně paní Paulus. A jdeme na další bod na pořadu jednání. Výměna názorů s komisí ohledně nadcházející Světové radiokomunikační konference VRC 19. Mezi námi je pan Andreas Geis, šéf oddělení pro politiku Spektra v Evropské komisi, kterého jsme přizvali, abychom vedli tuto výměnu názoru před touto konferencí VRC. Ta proběhne v Sharm al-Šajchu v Egyptě 28. října až 22. listopadu, takže skoro měsíc. Jistě vás zejména zajímá dopad této konference na eh, elektronickou komunikační politiku v Evropské unii, včetně spektra 5G a na eh, unijní vesmírnou politiku. Nejprve dostane slovo pan Geis a poté si kolegové mohou vzít slovo a ptát se. Prosím, pane Geisi. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Přeji všem pěkné dopoledne. Je mi velkým potěšením být mezi vámi a poskytnout vám aktuální informace k tomuto konkrétnímu tématu. Dovolte mi říct něco málo k procesu, obsahu a legislativě na úrovni EU a o konferenci VRC jako takové. ITU je Mezinárodní unie pro telekomunikace. Jedná se o specializovanou agenturu OSN. Ta pak pořádá konference VRC. Je tam více než 3000 delegátů ze 193 členských států EU. Možná si řeknete, proč 3000 lidí chce hovořit o takto, takovýchto podrobnostech, jako je spektrum v kontextu mnoha jiných velice složitých témat. No, všichni mají něco společného, i když to jsou různí lidé jsou tam členské státy a jsou tam také sektorové eh, členské, eh, členské subjekty, ať už to jsou telekomunikační agentury, provozovatele satelitů, někdo z letectví, eh, radioastronomové nebo vojáci a Všichni potřebují spektrum, potřebují používat spektrum bez interferencí a tak, aby to plnilo jejich požadavky. Tyto světové konference mají poslání aktualizovat eh, radiokomunikační eh, nařízení nebo regulace, což jsou většinou dohody, které nějakým způsobem vypořádávají využívání spekter. Spektra totiž nekončí na hranicích, mohou se přenášet na dlouhé vzdálenosti a tím pádem může docházet k různým interferencím, pakliže nekoordinujete způsob využívání těchto spekter. VRC probíhá každé zhruba čtyři roky a je to vlastně vyvrcholení velice dlouhého přípravného procesu na národní a regionální úrovni. Poslední konference VRC proběhla v roce 2015 a jen těsně potom začaly přípravy na letošní konferenci. Nejde pouze o členské státy, jde o různé zúčastněné subjekty, které jsem zmínil, všichni ti se té přípravy účastní. Rovněž eh, konference VRC není politická, nejsou tam žádné projevy za jednotlivé státy, není tam žádná přítomnost na vysoké úrovni. Je tam celá řada bodů na pořadu jednání, které se velmi různí, ale které všechny vedou k pozměňovacím návrhům k radiokomunikačním eh, regulacím. Co to je? No, tady máte ukázku, nemusíte to číst. Je to v zásadě taková tabulka se třemi sloupečky. A v těch třech sloupečkách máte sepsány jednotlivé regiony na světě. Tedy region 1, to je ten první sloupec, Evropa, Afrika. Region 2, obě Ameriky. Region 3, Ázie a Pacifická oblast. A v podstatě tady se tedy stanovuje ten celkový rámec, a to stanovení může být poměrně detailní, tím, že tam jsou různé poznámky pod čarou, tam se zachází do technických podrobností, tak, abychom se těch, těm interferencím vyhýbali. Co se týká eh, přípravy a celého procesu, tak jak to funguje? No, eh, členové ITU jsou vlády a různé zúčastněné strany, ty zadávají studie, jak jsem řekl, začínají těsně vlastně po předchozí konferenci a v zásadě studují a vydávají různá doporučení, což jsou v podstatě takové jaksi ideální výsledky. A tyto závěry se pak dostanou do zprávy pro VRC, to je velice technická zpráva, ehm, je to takzvaná zpráva CPM, Conference Preparatory Meeting, a to umožňuje vyjednavačům udělat si jasnou představu o tom, jaké mají představy všichni ostatní. A poté různé body na pořadu jednání se pak různým způsobem eh, řeší a v té přípravě pak vidíte, která země podporuje jakou metodu čeho. Tak, takže to je příprava ITU, ale máme přípravu také na evropské úrovni, na úrovni EU. A to provádí CEPT, což je e, takové sympozium, kde, se, kde spolupracuje 48 e, států, všechny země EU, ale i jiné země, jako je třeba Rusko nebo Turecko, nebo jiní, kteří se nachází v té geografické oblasti Evropy. A tyto země pak poskytují té konferenci různé vstupy, vypracovávají to, čemu se říká společné stanovisko Evropy. Eh, to neznamená, že to musí podepsat všech 48 zemí, může to být daleko, daleko méně. Takže v CPT může dojít k různému rozštěpení co do jednotlivých názorů nebo jednotlivých pozic. A tato stanoviska se pak dávají k dispozici ITU, té světové eh, radiokomunikační konferenci v rámci diskuse. Tak, jaká je role Evropské unie v celé té věci? V první řadě Evropská unie není řádným členem ITU. Jinými slovy, nesmí navrhovat, ani vyjednávat, ani hlasovat. To musí jednotlivé státy. Na druhou stranu máme jasné oblasti, kde řekněme, ty změny, které se učiní v, tom, v, té, v, to, v, to, v té regulaci, což je úmluva, mohou evropské právo ovlivnit. A v rámci té situace smlouva má eh, článek 218 odstavec 9, kde se jasně říká, že všechny členské státy vyjednávají společně jako Unie na základě závazného rozhodnutí, což je rozhodnutí Rady které se sestavuje v zájmu této eh, konference VRC a to rozhodnutí je závazné. Takže i když v rámci CEPT můžeme mít různé názory, my jako EU do těch vyjednávání vstupujeme jako jednotný blok, abychom zajistili, že naše vyjednávací pozice bude mít patřičnou váhu. Takže, jaká, jaká jsou ta stanoviska, jaké jsou ty pozice? No, eh, hovoří o celé řadě témat, která se diskutuje. A je to taková podmnožina, která se tam diskutuje. Ale jsou to témata, kde vidíme, že mohou ovlivnit legislativu v EU. Jsou to tedy námořní otázky, například bezpečnost, e, zprávy námořní dopravy, e, letecké aspekty, opět bezpečnost, zachování života, inteligentní transportní systémy, velice důležité e, jsou také ty takzvané mezinárodní Eh, mobilní telekomunikace, diskuse o 3G, 4G, 5G a tak dále, to jistě všichni znáte. Máme tam takzvané eh, eh, místní radio, radiové sítě, takzvané Wi-Fi, tedy tam řešíme otázky spektra, mobilní satelitní systémy na určitých frekvenčních pásmech, které nám pomáhají připojovat se na internet, například když jsme na palubě letadel, a pak samozřejmě se stanovuje agenda na příští konferenci, která se řeší na vždy té aktuální konferenci a pevně se stanovuje. Takže k tomu všemu si stanovujeme stanoviska, která jsou v souladu se společným stanoviskem CEPT, které spolu podepsali všechny členské státy. Tak, co dělají ty radiokomunikační regulace a co nedělají? Jsou to eh, dohody na vysoké úrovni, jinými slovy stanovují rámec, jakým způsobem budou členové tohoto sympozia využívat spektrum a jak budou řešit přeshraniční aspekty, jako například škodlivá interference. Ty regulace se obvykle přijímají konsenzuálně a členové dělají vše, co je v jejich silách, aby dosáhli nějaké dohody, ať už to bude v podobě poznámek pod čarou nebo něčeho jiného, aby se zajistilo, že dospějeme ke konsenzu u co největšího počtu těch témat. Děje se v podstatě to, že se usnadňuje to, čemu se říká economies of scale, to znamená jakási výhodnost z hlediska vyššího objemu. Nestavují, nestanovují se však standardy nebo normy k jednotlivému vybavení a nestanovují se žádné detaily k tomu, co se bude podnikat na národní úrovni. Jinými slovy, i poté, co tato rozhodnutí padnou, je stále potřeba, aby celou věc organizovala EU, tak abychom věděli, která pásma budou k dispozici pro 5G a dokdy, abychom věděli, která pásma budou pro Wi-Fi nebo pro eh, Internet of Things. To jsou všechno podrobnosti, které eh, se na úrovni ITU nestanovují. A poslední snímek, co se děje po Eh, co se stane po konferenci VRC 2019? Komise vyhodnotí její výsledky a podá o nich zprávu. A učiní případné návrhy na zlepšení celého procesu. A také po WRC eh, začne opět přípravný cyklus příští konference VRC, která má proběhnout v roce 2023. No a to bych řekl, že v tuto chvíli by mohlo stačit, a e, pak, když toho budu schopen, rád zodpovím jakékoliv vaše otázky nebo něco dovysvětlím, pak, když to bude nutné. Děkuji vám mnohokrát. Děkujeme vám, pane Gajsi. Jako první paní Carvalho. Děkuji vám. Děkuji vám za informace. Ráda bych zdůraznila význam harmonizace této oblasti na úrovni EU a chci vás požádat, zda byste mohl konkrétněji dovysvětlit, jaký dopad by mělo, pokud vůbec, jaký bude dopad závěru této konference na eh, další rozvoj sítí páté generace. A vyjadřete se prosím také k otázce například kohabitace se systémy třetích zemí. Děkuji vám. Děkujeme, paní Soles Pres. Děkuji. Díky za váš úvod. Mám otázku, která souvisí s alokací spektra na technologie 5G. Bundesnetzagentur, německý regulátor, oznámil, že začnou alokovat spektrum mezi 3,7 a 3,8 GHz pro lokální sítě páté generace. Spíše než v rámci aukce však toto spektrum bude vyhrazeno průmyslovému využívání, bude to přidruženo, eh, přiřazeno zájmovým průmyslovým a malým podnikům. Vzhledem k tomu, jak je eh, důležitá technologie 5G pro internet věcí a, a průmyslovou revoluci 4.0, Můžete nám říci, zda komise zvažuje možnost identifikování e, spektra pro nasazení průmyslových sítí 5G, jako to je v, pát, e, v případě Německa? Děkuji, pan Buchner. Děkuji. Já bych se v první řadě rád zeptal na toto. Hovořil jste o interferencích, e, zejména v přeshraniční oblasti. Tedy, aby, ti, eh, aby různé subjekty nemohly využívat stejné spektrum. To celé je problém pro frekvence pod 80 MHz. To, co je nad rámec tohoto, je přece lokální. A zejména ty nejvyšší frekvence dosáhnout jenom několik stovek metrů. Takže nechápu, proč se toto musí regulovat mezinárodně. Důležité to samozřejmě je, eh, jak jste řekl, pro mobilní komunikace, aby eh, nějaký mobilní telefon nefugoval třeba jenom v Německu, ale třeba i v Japonsku. Pro takové potřeby je samozřejmě jasné, že je potřeba eh, to regulovat, nebo bezpečnost v lodní dopravě, to je jasné, ale ty interference různých použití frekvenčních pásem nad, řekněme, 80 MHz, to mi není jasné. Děkuji vám. Děkuji. Ještě někdo? Pokud nikoliv, pane Gajsi, prosím o odpovědi. Děkuji. Takže, první otázka. Ta se týkala dopadu na sítě páté generace. Tato konfer- a co dělá tato konference v tom kontextu? Jak jsem řekl na úvod, agenda je již stanovená, takže přesně víme, co se bude ve věci sítí páté generace diskutovat. Tentokrát ta frekvenční pásma, na která se zaměřujeme, eh, která mají být identifikována, řekněme, pro sítě páté generace nebo IMT, jak se tomu říká eh, v hantýrce ITU. To jsou frekvenční pásma, eh, která jsou velice vysoká, jsou to takzvané milimetrové vlny. Takže začínají na 24 GHz a o tamtud výš. Jsou to skutečně vysoké frekvence. A konference se zaměří na to, aby odsouhlasila, které, kon, která konkrétní frekvenční pásma budou využívána do budoucna pro sítě páté generace. Jinými slovy, to neovlivní již stávající spektra v nižších pásmech, která se používají pro 2G, 3G, 4G, je to nové spektrum, které má konkrétně tu charakteristiku, že dokáže poskytnout velice vysoké gigabitové rychlosti přenosu dat kvůli vysoké šířce pásma a kvůli vysoké frekvenci. Takže se zaměříme na konkrétní frekvenční pásma, Přičemž jedno z obtížných témat na konferenci bude, že zpřístupnění spektra pro 5G znamená, že to může ovlivnit jiné služby. Ono to není tak, že by nějaké spektrum bylo nevyužívané. Je možné, že až budeme diskutovat technické podmínky pro sítě páté generace a související vybavení, které se budou muset dodržovat, může se stát, že to bude znamenat vyšší nebo nižší cenu při jejich výrobě. Protože čím víc ochrany dáme ostatním službám, tak řekněme, tím vyšší budou náklady na vyvíjení, na vývoj zařízení, které bude ty ochranné nároky splňovat. Ale na druhou stranu je potřeba pamatovat na to, že je nutné vyvážit to, co budeme dělat v oblasti 5G a v oblasti ostatních služeb, které to ovlivní. Například v 26 GHz pásmu, což je důležité pásmo, na které se z hlediska 5G zaměřujeme, tak to pásmo hned pod tím se používá pro satelitní služby a e, zemský průzkum, včetně Kopernikusu. Takže musíme najít e, adekvátní e, rovnováhu mezi vysokou ochranou a ostatními službami. Tedy je to otázka telekomunikační politiky a ochrany klimatu. Že ano? Eh, protože tak, to, jak nastavíme tyto limity, bude, to bude mít vliv na satelitní systémy, jako je třeba Kopernikus, a na jejich schopnost pozorovat eh, zemský povrch bez interferencí. Eh, to samé se týká různých meteorologických satelitů z hlediska přesnosti, možnosti předpovídání počasí. Takže je to rozhodně otázka politiky. Tolik tedy k první otázce. Druhá otázka. Ta se týkala konkrétních frekvenčních pásem využívaných v Německu pro průmyslové 5G 3,7 až 3,8 GHz. Eh, celosvětová radiokomunikační konference až do takového detailu nezachází. Co se týká přiřazování eh, různých pásem ve spektrech, to je kompetence členských států. Jsme vedli hodně dlouhé diskuse v předchozích letech, když jsme vyjednávali Eh, eh, kodex pro elektronické komunikace, řešili jsme, kde je role EU, kde je role členských států a v zásadě je na členských státech, aby spektrum přizrazovali. Jinými slovy, pokud Německo řekne, že 3,7 až 3,8 GHz bude pásmo k dispozici konkrétně pro tento druh průmyslového využití, tak je to jejich národní rozhodnutí. A my na evropské úrovni nemáme e, záměr vypracovávat něco podobného, ale samozřejmě s členskými státy úzce spolupracujeme, spolupracujeme s nimi ve věci zpřístupňování spektra, protože to má samozřejmě dopad na průmysl a na tu otázku economy of scale. Samozřejmě, když rezervujete nějaké spektrum pro konkrétního uživatele, má to určité dopady. Tím, že to rezervujete pro jednoho uživatele, může to způsobit vyšší cenu v, při aukcích pro ostatní uživatele, tak jak se to například stalo v Německu. Poslední otázka se týkala interferencí. A zda, interferenc, a zda k interferencím nedochází charakteristicky pouze v pásmu pod určitý počet MHz. Vy jste zmínil 80 MHz. E, není tomu tak. Samozřejmě, čím vyšší je frekvence, tím menší je e, její pokrytí, tedy ty vlny se nedostanou příliš daleko. Takže pokud máte vysílač někde blízko u hranice, ovlivní ten vysílač nebo to vysílání se dostane pouze do krátké oblasti kolem něj. Čím vyšší bude to spektrum, tím ta vzdálenost bude kratší. Ale i když mluvíme o spektru ve frekvencích jako 800 nebo 700 MHz, o čemž jsme také hovořili z hlediska interference mezi vysílacími sítěmi a sítěmi mobilních telefonů, tak tam ta vzdálenost může být 50 až 100 kilometrů. Takže dochází tam, je, je tam velká oblast, která může být potenciálně interferencí zasažena. A nezapomínejme ani na to, že některé z těchto aplikací, o kterých hovoříme, nejsou pouze pozemní například letecké aplikace, takže pokud může docházet k interferenci ze vzduchu na zem, tam to může být ještě horší. A nebo různé satelitní systémy, které fungují ve spektru, které je daleko, daleko vyšší. I ty je potřeba náležitě chránit, a to nejenom zemi od země, ale eh, Samozřejmě ty satelity mají eh, obrovskou, nebo mohou mít obrovskou stopu, pokrývají třeba celý kontinent nebo dokonce celý svět některých případech. A v, tom, v takovém případě cokoliv, co uděláte na Zemi, může interferovat se signálem satelitu. Protože ty přijímací antény satelitu jsou velice citlivé vůči jakémukoliv druhu přenosu a proto je potřeba zajistit, aby k takovýmto situacím vůbec nedocházelo. A proto eh, tam jsme, od toho tam jsme my, řekneme, ano, toto pásmo je pro satelitní komunikaci, jinými slovy, to je satelitní komunikace, pro pozemní komunikace toto pásmo nelze využít, nebo jiné pásmo se bude využívat pouze pro pozemní vysílací služby nebo něco takového. E, děkuji, doufám, že jsem odpověděl na všechny vaše dotazy. Děkujeme, pane Gajsi. Něco do bodu různé, kolegové? Nikoliv? Další schůze proběhne 11. a 12. listopadu. Děkuji.